Zpráva o zemědělství v přírodně znevýhodněných oblastech, nezávislé hodnocení. Pravda je tady, takže mu dávám eh, slovo. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. My se zabýváme v mm, této zprávě také sdělením komise ohledně přírodně eh, znevýhodněných oblastí. Speciálně se jedná o vymezení těchto znevýhodněných oblastí. A sice jedná se o to, abychom našli novou formu vymezení. Dnes toto vymezení se opírá převážně o národní kritéria, jejich přesto. A je to velmi rozdílné v jednotlivých členských státech našeho společenství. Ta jednota tady není zajištěna a mm, účetní dvůr několikrát kritizoval také tento nedostatek. Komise nyní navrhuje ve svém sdělení nové vymezení a sice na základě osmi různých eh, kritérií, které představují zcela nové vymezení těchto oblastí. Parlament zatím neví přesně, jaké e, dopady budou mít e, tato kritéria, protože e, simulace, které vyžadovala komise mm, na členských státech, tato simulace ještě nebyla provedena. Pokud to mám schrnout dohromady, co navrhujeme v této zprávě. My se domníváme, že jednotné vymezení je smysluplné, je také nutné, právě proto, abychom tady zajistili jednotný přístup v rámci Evropské unie. Také se domníváme, že vyrovnávání, což je vlastně nejdůležitější výsledek tohoto vymezení, protože toto vymezení je tady právě proto, aby se proplatily podpory na vyrovnávání mezi těmito jednotlivými oblastmi. Toto, tento vyrovnávací mechanismus je důležitým prvkem zemědělské politiky a samozřejmě tedy zajišťuje prosperitu tam, kde je to velmi obtížné, zvláště v horských oblastech a v jiných znevýhodných oblastech. Pokud bychom měli tedy toto vyhodnotit, tedy zda fungují tyto faktory nebo nikoliv, zatím to není možné, protože simulace zde není ještě k dispozici. Nemáme tedy eh, po ruce tuto simulaci. Nicméně máme konkrétní eh, pochybnosti ohledně dostatečnosti těchto navrhovaných eh, kritérií. Také by se mělo vyjasnit, zda tato kritéria, která navrhuje komise, zda tato kritéria mm, bude možné mm, tedy používat a přistupovat k ním eh, v rámci těchto jednotlivých kritérií separátně, anebo zda by se nemělo k tomu přistupovat kumulativně. Znevýhodnění totiž závisí na několika faktorech zároveň. A my se domníváme, že by bylo smysluplné promyslet, zda by nebylo vhodné kumulativně používat tato kritéria. Také se domnívám, že je nutné promyslet, zda této problematice by se neměla zohlednit subsidiarita. Zda i tady by nebylo nutné aby v rámci těchto nových kritérií členské státy a regiony neměly možnost také zajistit jakési doladění. A na závěr se domnívím, že velice důležité promyslet možnost přechodových období v rámci tohoto vymezování těchto oblastí. To znamená, některé oblasti by vypadly eh, z těchto znevýhodněných oblastí, ale bylo by dobré, aby měly přechodné období. Chtěl bych říci, že v této zprávě bylo řečeno, že sdělení komise by se mělo ještě precizovat, doladit předtím, než se bude uplatňovat. Bude dobré toto konkrétně ještě proskoumat, protože to mít, bude mít obrovské dopady na zemědělce. A na závěr bych chtěl srdečně poděkovat kolegům parlamentu a také spolupracovníkům komise, kteří pracovali na této zprávě a pomáhali nám. Děkuji srdečně. Ich danke auch. Děkuji také. Pan Jár se hlásí o slovo. Máte slovo. Hallo? Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und äh, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i panu zpravodaji za vynikající zprávu. Pokud jde o podporu e, v znevýhodněných oblastí, tak to je e, středobod e, Eh, společné zemědělské politiky a je třeba i eh, zachovat eh, úmysl komise vytvořit nějaký systém pro podporu těchto oblastí lze přivítat. Ovšem pokud jde o těch osm kritérií, tak si myslím, že ta nestačí a nevím, jestli jsou vhodná pro mě je nepředstavitelné a předpokládám, že ani pro zpravodaje, ani pro zemědělský výbor je to, že komise by eh, výsledky eh, eh, použití těch osmi kritérií nebo při simulaci nebo simulace použití těch kriter, za použití těch kritérií nedala k, výsled, nedala k dispozici. Já si myslím, že to se nesmí stát. My samozřejmě musíme, když něco posuzujeme a chceme to posuzovat, tak musíme znát také výsledky. A já si myslím, že to je prostě otázka nedostatku důvěry. Takže pokud jde na, o konkrétní návrh nařízení, tak eh, to s tím eh, velice souvisí a komise eh, by se měla zabývat velice podrobně zprávou kolegy Dorfmana, a protože jinak to prostě politicky nemůže dostatečně podpořit. Děkuji a teď pan, pan Hojsling minutu. Děkuji. Eh, také panu kolegovi eh, za zprávu. To, co on tam píše, eh, jasně ukazuje na to, že je třeba to téma ještě vysvětlit. Jak už předřečníci říkali, tak to, vyčle, nebo to vymezení zatím je příliš hrubé, nezohledňuje, co potřebují znevýhodněné regiony. A samozřejmě já si myslím, že musíme zohledňovat sociální aspekty v těch znevýhodněných regionech, ty tam mají velkou roli. Já si myslím, že ty eh, platby pro eh, znevýhodněné eh, regiony jsou pro mnoho podniků existenciálně důležité. A proto komise musí dobře ještě doladit ta svá kritéria, aby vlastně umožnila řadě podniků existenci. A já si myslím, že pokud eh, se to změní, tak eh, často nemůžeme eh, předvídat, kam se ty peníze dostanou a to by mohlo zásadním způsobem narušit zemědělský systém a vlastně znejistit ty zemědělce. Děkuji. A nyní Čeba to bajdi. Čaba, mikrofon, please nagyon fontos hogy a dorfmann jelentés alapján a közös agrárpolitika költségvetésében Na základě zprávy pana Dorfmana eh, rozpočet pro společnou zemědělskou eh, politiku může dát prioritu těmto eh, oblastem, které potřebují určité dotace, kde jinak by docházelo k ekologickým i sociálním katastrofám. Vítám tedy tuto věc a děkuji eh, komisi, že je na členských státech, aby použili eh, tu tabulku kritérií sami. Existují samozřejmě rozdíly mezi členskými státy a eh, také je zde určitá diskriminace v přímých platbách, což je v neprospěch nových členských států, například Lotyšska, ale také dalších nových členských států, například v Maďarsku. Dodávka vody eh, do písčitých eh, oblastí je eh, velkým problémem, protože se o pět metrů snížila hladina podzemní vody. Dochází tam vlastně k jakési dezertifikaci a proto vodohospodářství by tady mělo být velice důležité a mělo by být prioritou. Děkuji. Slovo má pan Dantén. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat Eh, panu Dorfmanovi za vynikající práci na této zprávě. Myslím, že dokonale celou věc popsal tak, jak to vyplývá z návrhu komise. A především se teď obracím na pana komisaře. Eh, tato práce už vlastně probíhá celou řadu měsíců a v některých oblastech, v některých našich zemích vytváří určité uh, Eh, určité emoce, protože tyto zóny budou vlastně eh, vyřazeny. A to je také otázka ústní otázky na zítřejší večer, protože jsou některé oblasti, které mají obzvláštní eh, problémy. Je třeba postupovat a postupovat rychle. Myslím, že není možné čekat tři roky a teprve poté jasně vysvětlit věci zemědělcům, kterých se to týká. Děkuji, pane Danténe. Paní Esaja arvoisa puhemies on erittäin hyvä että nämä já jsem velice spokojena eh, s tím že znevýhodněné oblasti eh, jsou předmětem pozornosti této zprávy a Odpovídá to také eh, naší starosti o zemědělství, které musí být trvale udržitelné do budoucna. musíme přemýšlet také o zemědělské aktivitě v znevýhodněných eh, zónách. A z tohoto hlediska se již v minulosti brali v úvahu potřeby těchto znevýhodněných eh, oblastí. Potřebujeme mít eh, správně nastavená kritéria pro stanovení těchto zón.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 tak v zakresie klimatu. Měli bychom zohledňovat eh, odlišné eh, podmínky pro eh, výkon zemědělské činnosti, odlišné podmínky půdní a tak podobně, a také sociálně historické faktory. Většina z nich tedy ovlivňuje výstupy a hospodářské výsledky podniků a i když eh, tohleto částečně zohledňovala nedávna eh, reforma ze společné zemědělské politiky, tak já sdílím eh, obavy pana zpravodaje ohledně ohledně vhodnosti předkládaných kritérií. Potřebujeme hlubší analýzu. A posouzení dopadů. proto tedy je třeba na to pamatovat i v budoucí společné zemědělské politice. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, já bych rád poděkoval panu Dorfmanovi za skvělou zprávu k našemu eh, sdělení komise eh, k lepšímu zaměřování pomoci zemědělcům v přírodně znevýhodněných oblastech. Je tam několik věcí, eh, kterými bych se rád zabýval. Eh, celkovým eh, cílem té platby je zajistit používání používání eh, půdy v těch daných eh, oblastech a uchovat tam funkční zemědělství. To, že se eh, zemědělci, zemědělcům vyplácejí dorovnávací platby v těchto oblastech, má být na to, aby se lépe vyrovnávali s přírodními handicapy v těchto oblastech. Rada se rozhodla odbourat sociální a ekonomická kritéria z toho cíle pro tyto platby. Odstranění těchto kritérií by mělo být vnímáno vnímáno v kontextu celé řady opatření, která mají k dispozici ženské státy v rámci nařízení o rozvoji venkova. Diverzifikace na nezemědělské činnosti, rozvoj mikropodniků a malých a středních podniků a cestovního ruchu a také poskytování základních služeb. Takže eh, ty platby eh, eh, za přírodní eh, znevýhodnění. V zásadě nemají eh, řešit eh, otázku vylidňování. To, že zemědělcům kompenzujeme mm, jenom přírodní handicapy a kde nemají žádné další náklady, tak je správně a kdybychom to udělali obráceně, tak by to narušilo hospodářskou soutěž. A také eh, eh, ty jednotlivé indikátory se mění v čase a proto je neustále třeba sledovat vývoj v těch daných oblastech. Pokud jde o ten eh, návrh mm, nepřihlížet k odlehlosti, tak to nezapadá do celkového rámce uh, nařízení. Pokud jde o tu okrajovost, tak ten eh, článek eh, o specifických eh, znevýhodněních jednoznačně něco takového mm, předpovídá, předpokládá, takže to je třeba tam zachovat. Potom tady máme ta biofyzikální kritéria. To jsou věci, které budou ověřovat vědci a Eh, bude se zkoumat jejich uplatnitelnost v eh, celém společenství. Ty alternativní eh, Prahy musí, nebo ty alternativní, ta alternativní kritéria musí ovšem také vést k tomu, aby se opravdu jednalo o oblasti, které rada stanovila. Komis, návrh komise na společnou zemědělskou politiku eh, v po roce 2014 eh, rozhodně přihledne k posuzování situace a nových kritérií, které probíhá v stávající, ve stávající době. A, a eh, oblasti, které by mohly eh, ztratit eh, status znevýhodnění podle nového systému. Tím se bude věnovat zvláštní pozornost. Děkuji. Já vám také děkuji, pane komisaři, a tímto uzavírám rozpravu a hlasovat o této eh, položce budeme opět za dva týdny v Bruselu na našem miniplenárním zasedání.